Dear President. Guten Abend, liebe Kolleginnen. Dobrý večer, vážené kolegyně a kolegové. Zahájení je opět obnoveno a nyní máme na pořad jednání eh, zprávu paní eh, Janaku o statutu a financování politických stran a na evropské úrovni a dal bych slovo paní zpravodajce. Děkuji, pane předsedo. Dnes má parlament diskutovat o zprávě, který jsem vypracovala jménem ústavního výboru a jde o nařízení o statutu evropských politických stran a především o jejich financování Evropským parlamentem. I když eh, už existuje nařízení, doposud evropské politické strany nemohly mít k dispozici statut, který by byl důstojný Lisabonské smlouvy, to znamená statut, tak jak je definován v článku 10.4 Lisabonské smlouvy. Kde je řečeno, že evropské politické strany eh, přispívají k eh, respektování vůle evropských občanů a k politické činnosti na evropské úrovni. Evropská politická strana nemůže fungovat jako jenom nějaká nevládní organizace podle belgického práva. Na základě zprávy generálního tajemníka o financování politických stran a e, na základě jeho návrhu o vytvoření zvláštního statutu stran a na základě zprávy schválené v roce 2003 Evropským parlamentem o nutnosti schválit e, statut, tehdy ovšem ještě neplatila e, Lisabonská smlouva, a konečně také na základě rozhodnutí Byra z 13. ledna ústavní výbor vyslechl všechny eh, politické strany, všechny předsedy a generální tajemníky na evropské úrovni a na základě eh, expertů o ústavních záležitostech a po slyšení eh, Evropského účetního dvora jsme e, předložili tuto zprávu, kde žádáme Evropskou komisi, aby nám předložila návrh, kde by bylo možné schválit skutečný statut evropských politických stran. Takový statut bude obsahovat řadu kritérií, jak to také uvádí zpráva. Musí být tato strana přinejmenším v sedmi členských státech a případně můžeme uznat i regionální eh, politické strany, pakliže regiony mají legislativní pravomoce. Dále je tady kritérium pro uznání politické strany a pro poskytnutí financování. Tam je zapotřebí, aby měli alespoň jednoho evropského poslance. Tyto strany budou mít také možnost umožnit běžným evropským občanům, aby se stali jejich členy. Také mohou mít přidružené národní politické strany. Pokrývá to nejen evropské politické strany, ale také nadace. Říkáme eh, to v naší zprávě a to je velice důležitý aspekt. Je totiž třeba stanovit právní status eh, jakož i finanční a politický status evropských politických stran. Musí to být pokryto evropskými právními předpisy. Výbor pro ústavní záležitosti dlouze diskutoval o této otázce a schválil tuto zprávu prakticky jednomyslně. Bylo tam velmi málo odlišných názorů. Eh, vyřešilo se vše prostřednictvím pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Tady jde o velice silnou myšlenku, která posílí evropskou demokracii. A pokud jde o financování, říkáme ve zprávě, že 10 financování musí pocházet přímo z vlastních zdrojů eh, příslušné strany a dary eh, které doposud byly do výše 12 tisíc eur, mohou nyní být až do výše 25 tisíc eur. Děkuji. Děkuji a nyní za komisi bude hovořit pan komisař Ševčovič. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za možnost s vámi projednat zprávu k statutu o financování evropských politických stran. Děkuji paní Inžanaku eh, za eh, zpracování této zprávy z vlastní iniciativy. My v komisi si myslíme, že je to velice důležité téma. Evropské politické strany sehrávají důležitou úlohu v konstrukci politické Evropy a zajišťují, aby politická témata se projednávala z evropského pohledu včas e, ještě před volbami do Evropského parlamentu a e, abychom se tak vyhli e, situacím, kdyby těmto volbám dominovaly národní otázky, jak, tomu, jak víme, často bývá. Jsem tedy rád, že se vaše zpráva eh, dívá eh, vpřed a těším se na projednání jejího obsahu dnes večer. Článek 12 nařízení 2004 eh, lomeno 2003 stanoví, že Evropský parlament do 15. února 2011 vydá zprávu k uplatňování nařízení a financovaným aktivitám a kde to bude nezbytné tak navrhne eh, úpravy finan- systému financování. Vítáme eh, zprávu paní Děnaku z vlastní iniciativy a eh, v doprovodné usnesení jako pozitivní kroky. Nicméně je třeba zdůraznit, že informace o vlastním uplatňování stávajícího nařízení a financovaných aktivit by mohly být přesnější a lepší a vylepšené. Vzhledem k tomu, že parlament bude zítra hlasovat, komise a komise je vyzývána eh, k dalšímu eh, eh, vylepšení nařízení 2004-2003 a k vytvoření nového nařízení tak, pokud parlament dojde k eh, názoru, že bude třeba nové legislativy, tak se komise vážně bude zabývat takovými závěry a pokud parlament bude souhlasit, tak komise podnikne příslušnou iniciativu. Komise se také zamyslí nad tím, jak to nařízení 2004-2003 by mohlo být eh, vylepšeno tak, abychom podpořili eh, skutečné, skutečně transnárodní politické strany založená na evropské úrovni tak abychom mohli vytvořit i skutečně evropský politický prostor. Pokud do, jde o evropské politické strany, tak já vím, že eh, ne poprvé parlament volá po, statu, po jejich statutu. Eh, tato otázka eh, byla podrobně pojedána ve studii eh, zadané AFKem a myslím si, že tato studie uznává, eh, že existuje celá řada praktických, politických a ústavních otázek o vytvoření takového statutu. Tato otázka eh, tedy musí být důkladně a pečlivě zvážena. Totež lze říci i o dalších otázkách, na které zpráva poukazuje. Pokud jde o ty návrhy, které by bylo, kterým bylo třeba upravit finanční nařízení, tak tam si komisí, mm, komise myslí, že je třeba šíře se zamyslet nad legislativními eh, změnami Závěrem, zpráva paní Džanaku a návrh usnesení, eh, který doprovází, eh, poukazují na eh, základní otázky evropské integrace a její demokratické povahy. Je třeba jim tedy plně věnovat pozornost a já se opravdu těším na debatu k této otázce dnes večer i do budoucna. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane komisaři Ševčoviči. A nyní řečníci ve jménu frakcí, nejdříve kolega Kasína na dvě minuty. Pane předsedo, pane komisaři, především bych chtěl poděkovat paní Janaku za skvělou práci, kterou vykonala. Hovoříme o politických stranách a zde je třeba zohlednit dvě překážky, dva obtížné aspekty. Za prvé, země ne vždy ve vš- politické strany ne vždy ve všech zemích mají, jsou dobře respektovány. A je třeba také se podívat na to, že někdy zastávají zájmy národních států. Je tedy důležité se postarat o to, aby stávaly také zájmy evropské, a proto je důležité, aby byly zohledněny jejich funkce v rámci výstavby Evropy. Zde se uplatňuje nejen Lisabonská smlouva, ale zohlední, máme zde na mysli Evropskou ústavbu a zde je názor, že tyto strany jsou nezbytné pro evropskou demokracii. Jedná se zde o základní předpoklad fungování ztrátu, když myslíme na strany. A zde je třeba tedy definovat status politických stran, a to nejenom na evropské úrovni, je rovněž také třeba nadefinovat jejich národní úkoly, protože strany musí být schopny formulovat své návrhy i s ohledem na Evropu. Tímto způsobem budeme moci vybudovat evropské volební právo a to je z mého pohledu důležitý předpoklad pro to, abychom měli jakýsi evropský prostor. A proto je důležité, aby se s tím mohl identifikovat i evropský občan a proto děkuji panu komisoři za jeho vyjádření. O tomto tématu proběhla celá řada slyšení, e, bylo učiněno mnoho opatření, je to skvělá iniciativa a je dobré, aby evropské strany měly v rámci evropského práva zcela jasný právní a fiskální status. A samozřejmě je důležité, aby to byl status jednotný, protože oni mají zastupovat veřejný zájem. Děkuji paní zpravodajce i panu komisaři, děkuji kolegovi Kasínovi a nyní bude mít prostor pan kolega Gerego Salam na tři minuty. Děkuji, pane předsedo a pane komisaři, paní Janaku. Děkuji za vypracování této zprávy, která bude velice užitečná pro to, aby komise mohla pokročit k přispění k eh, lepšímu formulování statutu evropských politických stran. Evropská demokracie je eh, skutečně reprezentativní eh, zastupitelskou demokracií. To je od doby, kdy v polovině 19. století s příslibem liberálních revolucí bylo poskytnuto zastoupení eh, lidu, kdy lid mohl volit své zástupce. Takováto zastupitelská demokracie eh, tedy trvá již dlouho a občas potřebuje reformu, potřebuje nové cesty, jak se kvalitněji vyjádřit. To bylo například eh, také v případě, kdy tento parlament vypracoval text o občanské iniciativě. Bez svobodného zastoupení by nemohla být demokracie a zastoupení by nemohlo být skutečně svobodné, kdyby tady nebyla možnost soutěže mezi různými politickými stranami. Evropské politické strany se vyjadřují v eh, pluralitě a umožňují vyjádření veřejného mínění. Nabízejí alternativy, nabízejí programy, politické programy obecné i oborové a také přispívají k tomu, že se mohou vyjádřit požadavky lidu. Jak řekl jeden teoretik o politických stranách, politické strany se nevyvinuly proto, aby řekly lidu, jaké jsou potřeby vládnoucí třídy, ale naopak, aby se eh, vládnoucí představitelé dozvěděli, jaké jsou tužby eh, lidu. To funguje na národní úrovni a teď potřebujeme, aby to tež fungovalo i na evropské úrovni. Jde o to vytvořit rámec a vytvořit příležitosti, aby politické strany na evropské úrovni eh, v tom evropském prostoru splnili ty aktivity, které probíhají na národní úrovni. Nejdůležitější je, aby, eh, aby politické strany měly právní status a právě to navrhuje tato zpráva. Politické strany, které mají eh, určitou územní přítomnost a současně také se chovají podle demokratických pravidel, eh, je tady určité odlišení uznání strany a financování strany, tak jak to požaduje EPP. Žádáme od komise, že eh, vyvine mechanismy, které zdokonalí nynější situaci, která je nedokonalá pro politické strany. Děkuji. Děkuji a, a nyní a, na dvě minuty kolega Ilčev. Děkuji, pane předsedo. Zpráva paní Janaku je v souladu s logikou nedávného vývoje, který vede k prohloubení zájmu občanů nebo jehož účelem je eh, prohloubit zájem občanů o Evropskou unii. Eh, cílem toho všeho snažení je prohloubit občanskou společnost eh, bez hranic. Tato, společ, tato zpráva je velice důležitá, protože posílí evropské strany, co by za nástroj zastupitelské demokracie v Unii. Celkem bylo předloženo 100 pozměňovacích návrhů, eh, které byly eh, převtěleny do sedmi eh, kompromisních pozměňovacích návrhů a to jenom ukazuje, jak velký zájem zpráva vyvolala. Myšlenka spružnění politického systému a jeho přizpůsobení politickému vývoji v Evropě je jistě zajímavá mimo jiné také díky tomu, že se zde reguluje v financování evropských politických stran. Nejde o eh, vytvoření uniformních evropských politických stran, ale o vytvoření eh, společného modelu a o zajištění eh, toho, aby strany a nadace fungovaly více v souladu vzájemném tato zpráva jistě povede ke změně stávajícího stavu, kdy evropské politické strany jsou eh, pouhou prodlouženou rukou národních politických stran. V rámci eh, tohoto cíle se musíme zabývat eh, podmínkami přímého individuálního členství evropských občanů v evropských politických stranách. Zpráva se dotýká několika citlivých věcí. Například eh, se zde správně rozlišuje mezi kritérii pro zřízení politické strany a pro financování politické strany na straně druhé. Komise nyní může začít eh, pracovat na novém oddílu eh, pro financování politických stran. Děkuji. Třešník byl přerušen. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, Jasné právné úpravy pro politické strany v Evropě jsou důležité, proto abychom mohli tvářet evropskou občanskou společnost, abychom měli rozvíjet evropské politické diskuze a rovněž jako příspěvek k tomu, aby evropské volby byly vedeny opravdu evropsky, s evropskými volebními kampaněmi a evropskými eh, argumenty a ne, jak je tomu převážně doposud, pouze národním způsobem. Proto děkuji paní Janaku za její zprávu. Děkuji mnohokrát. My jsme se spolu podíleli na vytváření zprávy. Na začátku jsme nesouhlasili se vším, ale s tím výsledkem, ke kterému jsme dospěli, s tím souhlasíme. Chci poukázat na některých aspektů, které pro nás v debatě byly zejména důležité. Například jeden aspekt. Jsme toho mínění, že strany, které se chtějí účastnit demokratické konkurence, musí být i sami o sobě věc své vlastní vnitřní struktuře demokratické. Platí to pro volbu orgánu, pro sestavování kandidátek. A máme to v odstavci 5. Já si myslím, že to je velký pokrok. A dále je zde řada dalších bodů a aspektů, které zde nechci zmiňovat, protože se chci soustředit na ten nejdůležitější aspekt. A to je toto. Je to požadavek, aby strana měla jednoho člena v Evropském parlamentu. Původně se to zamýšlelo tak pro uznávání financování Tedy původně to bylo jako předpoklad pro uznání, dnes je to předpokladem pouze pro financování. A to je důležité z toho, že je třeba jasně oddělit uznávání od oddělování, protože jinak nebudeme mít spravedlivou soutěž. Je třeba zaručit to, aby se mohly vytvářet v Evropě nové strany s novými tvářejmi. To je něco, co není třeba omezovat, ale co se týče toho financování strany, to je dobré navázat alespoň na jistý minimální úsměch strany a proto tedy my souhlasíme s tímto výsledkem i když bychom to rádi ještě prohloubili a k tomuto tématu tedy předložíme náš pozměňovací návrh. Děkuji panu kolegovi Hefnerovi a nyní pan kolega Henen. Pane předsedo, demokracie není eh, jenom eh, právo které, eh, pravidelně se vyjádřit na volebním lístku. Demokracie spočívá také v propojení mezi vládou a v občany. K funkční demokracii potřebujeme demos, potřebujeme jednotku, ke které se vztáhneme, když hovoříme o nás, o sobě. Pokud vynecháme demos, tak nám zbyde akorát kretos, to znamená ten eh, systém, kterým eh, vládneme, kterým donucujeme, nelze vytvořit eh, instituce funkční zastupitelské demokracie, prostřednictvím, eh, tedy na, nařízením ze zhora. Pokoušíme se o to v Evropské unii. Eh, vytvořili jsme evropské eh, instituce, ale nedonutíme lidi, aby se nutili cítili Evropany, tak jako se někdo cítí Norem nebo Italem. Strany by měly vyrůstat organicky, protože její člen, jejich členové se budou cítit spojeni společným zájmem. Toho nedosáhneme veřejným financováním zdražováním nebo škrtem byrokratického opera. Proto, abychom to řekli jasně, ECR je proti financování takovýchto stran, jsme proti jednotnému statutu, jsme proti navýšení e, rozpočtu, které se mi zdá mimořádným e, vynaložením prostředků ve stávajícím hospodářském klimatu a jsem proti e, myšlence svého krajana Andrewa Dafa o tom, že tyto strany by měly mít možnost dávat peníze EU v národních kampaních, v národních referendech. Evropany nevytvoříte eh, vydáváním veřejných prostředků. I kdybychom eh, dali všechny státní peníze dohromady, tak bychom lidi o této falešné myšlence nepřesvědčili. Děkuji. Několik kolegovi Henenovi a nyní pan kolega Šolt. Pane předsedy, pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové, vítám E, to, že Evropský parlament si položil otázku po tom, jak chce demokratizovat evropské rozhodovací procesy a že se tomu prakticky věnuje. Ta cesta se ubírá také směrem dalšího rozvíjení evropských stran, tak jak je to ukázáno ve zprávě paní Janaku. Již po celá léta je to politickou realitou v evropském každodenním životě, ale momentálně to není žádný oprávněný partner pro rozhodování a evropské ovlivňování. Potřebujeme takovéto partnery, potřebujeme partnery, kteří budou zakotveny ve společnostech, budou se opírat o vnitrostranické demokratické struktury a která budou mít silnou úrohu ve volbách do Evropského parlamentu a ve vytváření evropského veřejného prostoru. Co se týče konkrétní zprávy, tak chci říci, že bych si býval přál od paní zpravodajky více odvahy. Je to zpráva z vlastního podnětu parlamentu a ta v sobě otvírá možnost velkého kroku v rámci dalšího rozvíjení evropského stranického systému. Je to krok, který občané očekávají. A dále Máme zde národní a evropské rozhodovací úrovně, které spolu souvisí a e, vztahy jednotlivých politických stran. Tomuto by se zpráva také mohla věnovat více. Je třeba, aby to bylo transparentní. Evropský parlament nyní by měl se semknout a vyzvat komisi a radu, aby předložili by iniciativy v tomto směru a já očekávám konstruktivní spolupráci s radou a komisí na tomto tématu. Děkuji panu Šolcovi a nyní kolega Edňů na jednu minutu. Tato legislativa umožní Evropské unii dávat peníze eh, na referenda a, a koupovat si tak ty správné eh, výsledky. Poprvé pro změnu Velká Británie do budoucnosti bude pokaždé mít referendum, pokaždé, eh, když navrhnete přebrání eh, v moci našim voličům eh, směrem k EU. Takže vy chcete dávat peníze na to, abyste je mohli indoktrinovat eh, Podívejte se na Andrewa Dafa, eh, který je liberálně demokratickým mm, poslancem Evropského ehm, parlamentu z mého regionu. Eh, jeho strana nedávno se zhroutila, propadla ve volbách. Nicméně eh, on chce, on chce využít překreslování volebních okrsků k získávání moci a jeho techniky do, dokresluje i tato legislativa. Toto eh, je eh, legislativa, kterou se budeme moci zcela vymknout z pod kontroly lidu. Eh, kolego Bronci, chcete, bolíte mezi otázkou od kolegyně Sinclair? Děkuji, pane předsedo. Souhlasil by se mnou kolega Agnew ohledně toho, že politická strana, která by přijala financování, co by jednotná evropská strana, Mm, by musela dodržovat eh, základy eh, podle evropského práva a byla by to strana, která eh, zcela opustí své zásady, zásady své existence. Vy jste se mi ptala, že? Hm, tak my se samozřejmě pokusíme z tohoto odstranit, co bude jenom možné. Tady používáme ďábelské peníze My samozřejmě nepřijímáme eh, princip evropského práva, proto tady jsme. Eh, na odpověď pane kolego Agnew, já jsem vám s omylem eh, pověnoval panem Bronz, ale omlouvám se na to. Kolega Bronz tady není a nyní kolega Traškovsky na dvě minuty. Let me first thank... Dovolte, abych především poděkovala zpravodajce paní Janakel a abych poděkoval také výboru za vynikající zprávu. My jsme opravdu v procesu vytváření evropského demos, jak tady řekl před chvílí kolega. No, já nevím, já bych tak daleko v tvrzení nezašel. Já myslím, že v tuto chvíli se asi snažíme posílit národní politický prostor a nechat něm zaznít i evropským otázkám aby evropští občané byli blíže tomu, o čem my tady diskutujeme. Aby to bylo tedy jednodušší ne, začít asi diskutovat o evropských otázkách přímo s nimi. Já nevím, eh, jak, eh, no, eh, já nejsem byrokrat, já jsem volený člověk, volený člen tohoto parlamentu. Já myslím, že je třeba zlep, zvýšit viditelnost, tedy zviditelnit evropské parlamentní strany, ať už sedíme na levou, uprostřed nebo napravo eh, v tomto sále, vyvést politické strany ze stínu, protože mnozí lidé teď nevědí, co lidé dělají, jaký mají status a zda přinášejí přidanou hodnotu. My myslíme, že ano, a to je asi ta možnost a mít určitou prezentaci programu a e, také se zúčastnit v evropských volbách e, s tématy evropských otázek, ne národních otázek. Já myslím, že tato zpráva je pozitivní e, ze tří důvodů. Za prvé, přináší určitou vyváženost mezi parlamentními skupinami, mezi vazbou na to, co děláme eh, v tomto parlamentu a snahou eh, zviditelnit tento parlament. Za druhé, eh, je tady také určitá konvergentnost mezi politickými stranami a nadacemi, což je chválihodné. A je tady také za třetí otázka financování evropských politických stran, což by podle mého názoru mělo být cílem nás všech. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Traškovskému a nyní kolegyně Flašíková Beňová na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážený pane předsedo Evropské komise, kolegové, kolegyně. Když se podíváme na dějiny evropské integrace a na současné uspořádání a fungování Evropské unie, vidíme, že Evropskou unii můžeme vnímat nejenom jako seskupení států, ale čím dál tím více jako politickou arénu s potenciálem ke vzniku skutečné evropské veřejnosti. Unie má nejenom jednotný trh, vlastní zákonodárství, Zvolený zastupitelský orgán či vlastní soudní systém již delší dobu jsou realitou i politické strany na Evropské unii úrovni a to nejsou jenom shromáždění národních stran, mají vlastní evropskou agentu a jsou integrální součástí evropské politické veřejnosti. Posilněním evropských stran politických na evropské úrovni se posílí zastupitelský princip Evropské unii a tím vlastně i demokracie. Z tohoto důvodu vítám návrh na reformu statutu a financování politických stran na evropské úrovni a chci vím vám, pane místo předsedo, tímto osobně podnikovat za vaši spolupráci. V zájmu politických stran je velice důležité, aby získali společný jednotný právní status. Je důležité překonat rozdíl mezi režimem politických stran a pravidlech, pravidly, které se uplatňují v případě evropských institucích. To je možné tím, že se zavede společný politický, právní a fiskální status pro politické strany na evropské úrovni. Rovněž je důležité zvážit, to, že by právo založit takové tu stranu měly pouze politické strany, které pouzí na národní či regionální úrovni. Důležitá je také otázka systému financování. Systém schvalování financí pro politické strany na evropské úrovni by se měl zjednodušit. Pro zachování transparentnosti by měla existovat možnost vykonávat finanční kontroly transparentní a bezpečné prostředí pro působení a financování evropským politickým stan je žádoucím a vstřičným krokem i směrem k evropským občanům. Může jim být nápomocné v jejich každodenním životě. Status politických stran na evropské úrovni je významným posunem směrem k větší interakci s občany, k zvýšení úrovně demokracie a také k zvýšení zájmu občanů o evropskou problematiku. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Flašíkové Beněnové a nyní na minutu a půl pan kolega Dav. Uh, Národní politické strany v současné době nedostatečně podporují evropskou integraci demokratickým a efektivním způsobem. A to je velice vážné. Je tady určitá mezera, kterou je třeba zaplnit. Je eh, tady třeba základní eh, demokratické vazby mezi občanem a evropskými evropskou mocí, kterou vykonává Evropská rada a parlament. Doba pro evropské politické strany nadešla. Nadešla doba pro politické strany nejen co by náhradníky náhradních politi- národních politických stran, ale co by doplníků těchto národních stran, které eh, a to tak, aby navzájem eh, mezi sebou konkurovali svými myšlenkami a svými kandidáty. Doplňkem evropských politických stran musí být eh, vazba na nadnárodní eh, politické kandidátky, o kterých se bude jednat příští měsíc. A já vyzývám parlament, aby podporil, podpořil zprávu kolegyně Janaku s velkou odvahou a optimismem. vzlížejícím k budoucí eh, postnárodní demokracii. Děkuji. Děkuji, kolego Dafe. A nyní minutu kolega Alfonzi. Děkuji, pane předsedo. Vytvoření evropských politických stran, to byl velký krok vpřed k lepší evropské demokracii, která může vyjádřit eh, vůli evropských občanů. Zpráva paní Čanaku jde správnou cestou, správným směrem, usnadňuje působení evropských politických stran a nadací zbavuje je určitých tlaků pro získání eh, veřejných financí a umožňuje využívat eh, dotací. My jsme velmi rádi, že také nadace mohou působit po celém území EU. Kromě tohoto celkového eh, působení, kde je posílená evropská demokracie, eh, jde ještě také eh, opačný směr, který se snaží omezovat evropské politické strany. Nařízení bude totiž mezi kritérii vyžadovat aby strana byla zastoupená také z regionálních politických stran, které mají legislativní pravomoce. To je třeba zajímavý případ Korziky, kde Korzika je od začátku eh, územím, kde existuje politická strana, která je přítomna od začátku, která získala, eh, získala také zastoupení v legislativním orgánu a má legislativní eh, pravomoci, ale nebude možné počítat tuto stranu. Já bych chtěl upozornit na tento závažný problém. Děkuji. Vielen Dank, Herr Kollege Alfonsi. Děkuji kolego Alfonzi. Já se uh, omlouvám uh, kolegovi, který se hlásil s modrou kartou. Bohužel, uh, kolegové, budete, budete, přihlásil se za pozdě, budete později zrazen na seznam řečníků. A nyní kolega uh, Kursky. Novým zjavískem v politice evropské. Děkuji, paní předsedo. Evropské politické strany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 Obávám se, že také jde o vměšování do eh, vnitřní politické situace. Já nemohu přijmout situaci, kdy by taková politická strana mohla v mé zemi například ovlivňovat eh, kampaň o referendu, například o eh, vstupu Polska do eurozóny. Já souhlasím s myšlenkou, že bychom měli zvýšit eh, financování pro politickou stranu, tím spíše, že u nás eh, je, eh, dochází k určitému krácení financí. To je vlastně snaha spíše dosáhnout občanské společnosti, evropskou společnost evropské. No. Geschäftsordnung, Herr Kollege van der Stoop. Technická poznámka, pan kolega van der Stoop. Děkuji, pane předsedo. Velice správně jste podotkl, že má modrá karta přišla příliš pozdě, ale Toto, e, ono to tak nebylo. Naopak, já jsem již během doby, kdy hovořil pan Duff, jasně ukázal, že bych se chtěl vyjádřit, jak to nyní vypadá z technického hlediska. Mohu znovu ukázat modrou kartu. Chci se na něco zeptat pana Dafa. On hovořil o nadnárodních kandidátkách. Já jsem se chtěl k tomu něco zeptat. Takže předseda, smíte položit otázku, pane Gol. Děkuji. Můj problém v rámci těch nadnárodních volebních seznamů spočívá v tom, že zde máme zprávu pana Dafa, o které budeme hovořit, a tam se nejedná až tak o to, že budou nadnárodní kandidátky. Já jsem samozřejmě zcela proti, ale můj problém Eh, spočívá spíše v tom, že se toho budou moci účastnit pouze strany. Nic se hovoří o evropských stranách, které budou moci být těčené v sedmi členských státech. Má strana se zasazuje o zájmy občanů v Nizozemsku. To, co dělají ostatní strany, mohou udělat, ale pro nás to relevantní není. A tímto způsobem se tedy um, vylučují mnohé strany z voleb z, toho, z té možnosti se ucházet o parlamentní křesla. Takže jak toto vidíte? Pro nás je to něco nepřijatelného. Pane Verdestofe, otázka má být na půl minuty a nemá to být vlastní vyjádření vlastního stanoviska. Pan kolega Dav. Ten návrh, eh, který já eh, propaguji, je aby se nadnárodní kandidátka vytvářela alespoň eh, ze zástupců třetiny členských států. To není příliš mnoho. A pokud eh, pan eh, Van den Stop není schopen nalézt kolegy, kteří mu byli politicky blízký, blízcí ze šesti jiných států, tak bych mu doporučil, aby se zamyslel nad platností a důvěryhodností eh, svých politických názorů. Děkuji, eh, pane kolego Dafe. A nyní kolega Sintegard na minutu a půl. Eh, Děkuji, pane předsedo. A nejdříve bych chtěl říci, že jsem velkým příznivcem politických stran na národní úrovni evropské úrovni a také na mezinárodní úrovni. Ale politická strana je něco jiného a mnohem více než ten samotný stranický aparát. Jedna z velkých výzev pro demokracii v současné době spočívá v tom, že politické strany eh, jsou stále méně schopny odrážet obyvatelstvo jako celek. To je velký problém. A eh, to je také důvodem proto, že politické strany ztrácí své členy. V mé zemi v Dánsku jsme potom zaplatili stranám dodatečné subvence, ale to také není záruka pro užší propojení mezi stranickými aparáty a tou špičkou strany a jejími členy, tou bází, tou základnou, stranickou základnou. Stále naopak, skrývá to v sobě další riziko, totiž, že ten stranický byrokratický aparát se osamostatní čím víc se takovýto stranický aparát oddaluje od svých členů, tím je to horší. A já musím říct si, že jsem skeptický vůči této myšlence, která jde tím směrem, že bychom měli mít evropské politické strany, které budou podporovány z evropských finančních prostředků. Ne proto, že bych byl proti stranám, ale strany musí vyrůstat jaksi ze spoda. Musí být podporovány svými členy. A to jak z politického, tak z ekonomického hlediska. Takže toto není správná cesta k demokracii a ani k vybudování evropských politických demokratických stran. Děkuji nyní na minutu kolega Salavrakos. Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat zpravodajce paní Janaku za velice dobrou a vyváženou zprávu. Rozvoj evropských politických stran celoevropské perspektivě je zásadně eh, důležitý pro mobilizaci veřejného mínění v EU a také proto, aby se vzbudil zájem evropských národů podílet se na evropské politice. Prožíváme období, kdy politika a politické strany jsou znevažováni, protože občané se cítí bezmocní tváří v tvář o politické situaci ve své zemi. V této situaci eh, zpráva paní Janaku se snaží zlepšit situaci evropských politických stran eh, ve snaze sjednocování Evropy v rámci potřebných reform, které vytvářejí Evropu občanů Eh, kteří si budou rovni a budou mít stejnou perspektivu rozvoje v této Evropě. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já jsem dnes hovořila už o svých voličích eh, v západních Midlands a eh, o jejich hospodářských obtížích Můžu vám říct, eh, jedna z posledních věcí, které oni by chtěli, je dávat další peníze na politiky. Už tak dávají hodně peníze za europoslance. Ovšem vy zase chcete eh, dávat peníze eh, na další krok směrem k evropskému superstátu. Máte tady eh, Evropský parlament, eh, evropského prezidenta, chce evropského, evropské zahraniční věci a ještě chcete dál. A i ti nejeuroskeptičtější poslanci tohoto parlamentu jsou opravdu ochotní zaprodat své zásady. Tak to vám tedy gratuluji. Tímto způsobem si kupujete moc. Děkuji paní Sinclair a nyní na dvě minuty paní Nedělčeva. Prezident. No, no, Děkuji, pane předsedo. V našich demokraciích jsou parlamenty, které jsou hlasem občanů a pak jsou tady politické strany a jejich nadace, které jsou vlastně tou myslící hlavou, které propagují ideje. Parlamenty jsou hnací silou demokracií. Zde v našem parlamentu stále litujeme, že občané se nezajímají o Evropskou unii. Litujeme eh, vysokého procenta absencí v evropských volbách. Chceme-li skutečně evropskou demokracii, musíme se věnovat velmi seriózně místu, který chceme, které chceme vyhradit politickým stranám na evropské úrovni. Už jsme hodně dosáhli díky Evropské smlouvě a díky Evropské občanské iniciativě. Nyní musíme evropským politickým stranám dát prostředky na úrovni jejich ambicí. Ale pozor, já myslím, že není možné, aby se velké strany staly hegemony. Je třeba, aby i menší struktury měly přístup k diskusi. To je důležité. Takto můžeme bojovat proti negativnímu obrazu stran a přesvědčit občany, že politické strany nejsou eh, neoblíbenými dětmi demokracie. Já myslím, že posílení evropského veřejného prostoru, který se snažíme vybudovat, eh, prochází právě definováním jasných podmínek a podmínek financování. Musí to být inkluzivní postup, abychom nezvýhodňovali velké strany na úkor malých. Další bod, který chci uvést, je kontinuita, kterou musíme zajistit na úrovni evropské, národně, regionální. Evropský status, který vytvoříme, musí umožnit eh, souhru eh, národních legislativ a dalších úrovní. Musíme si uvědomit, co je uvedeno v odstavci 23 zprávy. Musíme přemýšlet o vazbách, které evropské politické strany mohou navázat se zbytkem světa. Demokratické hodnoty bychom bychom měli sdílet s partnery i ve zbytku světa, protože svět je dnes globalizován a je zapotřebí, aby politikové společně hledali řešení problémů. Děkuji. Děkuji kolegyně Nedělčeva a nyní na jednu minutu pán kolega Palcitis. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Důležitost úlohy evropských politických e, stran byla zakotvena v Lisabonské smlouvě. Jejímž cílem je vytvoření e, e, skutečného evropského politického rámce. Naším úkolem je povzbudit Evropany tak, aby se, aby se zajímali o evropské dění a rozhodování. Aby se nám to podařilo, musíme zajistit transparentní regulaci těchto stran a také Eh, řádní, řádné vnitřní fungování těchto stran. Tyto strany musí mít eh, eh, rovný právní a daňový základ tak, aby evropští občané jasně chápali, jak fungují. Je také důležité, aby tvorba nebo utváření vnitřních orgánů těchto stran bylo založeno na řádných principech, tak aby volby do těchto orgánů bylo eh, také eh, založené na transparentnosti. Děkuji a nyní kolega Balc, eh, kolegyně Pajn na minutu. Prezident. Vážený pane předsedo, málo občanů ví, že existují evropské politické strany a nadaře. Doposud byly pouze zastřešovacími organizacemi jejich národních členských zemí založené podle národního belgického práva. Co dělají tyto strany? Diskutují o evropských tématech, pořádají stranické sněmy a jsou eh, vlastně nezbytné při evropských volbách. Podle Lisabonské smlouvy mají pomoci vytvořit evropskou demokracii, evropský politický prostor na evropské úrovni. Zítra budeme tedy hlasovat o této zprávě a my vyzýváme komisi, aby zreformovala právní základ pro evropské politické strany, aby měly v budoucnosti evropskou právní subjektivitu, evropský právní status. My liberálové jsme se zasovali o to, aby jsme jasně oddělovali uznávání strany, jakožto evropské strany, a nárok na financování takovéto strany. Důležité je rovněž, aby evropské strany měly vnitrostranickou demokracii, což bohužel není samozřejmost. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Tain a nyní má slovo kolega Van Orden na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. V řadě z našich zemích se uh, příboj názorů uh, eh, veřejného mínění uh, pohybuje jednou směrou, ale tento parlament jde docela jistě opačným směrem. Uh, občané nepožadují nadnárodní politiky. Tento parlament chce teď dávat ještě více veřejných prostředků eh, v době, kdy naše národní vlády musí škrtat eh, veřejné výdaje. Já hovořím tady, co by šéf New Direction nadace pro evropskou reformu. Já si myslím, že je nepřijatelné, aby eh, náklady eh, evropských eh, nadací by se zvyšovaly o 30% ročně. V roce 2009 se dalo 6,3 milionů eur, do roku 2012 to má být dvojnásobek na 12,3 milionů eur. Někteří by mohli říci, že proti tomu mnoho lidí nenamítá ale eh, odpověď je docela jednoduchá. Jakékoliv eh, peníze my eh, nepřijmeme, tak ty jsou rozděleny mezi ostatní politické strany a jejich nadace. A tím bychom vlastně financovali naše politické protivníky. Takže, pane předsedové, musíme nalézt způsob, jak vracet peníze našim národním pokladnám. Děkuji kolegovi von Ordenovi a nyní na minutu kolega Šuntis. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já myslím, že Evropská unie, která prožívá hospodářskou krizi, prožívá i politickou krizi. Eh, politikové rozčilují občany. Eh, proces rozhodování vzdaluje občany od účasti, odrazuje je od účasti na evropských volbách. Evropské politické strany, které mají zvláštní charakteristiky, by mohly přispět k tomu, že by tady byli občané aktivnější a že by se více zapojovali do rozhodování. Eh, uznání těchto stran a jejich financování by mělo umožnit eh, rozvíjet alternativní návrhy. To je samotnou podstatou demokracie, aby nedocházelo k ovlivňování různými tlaky. Je třeba umožnit fungování co nejnezávislejší je třeba, aby to probíhalo samozřejmě podle těchto principů a nikoli proti, podle těch, kdo je financují. Děkuji za slovo, vážený pan předsedající. Děkuji, pan Paška. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaře, zpráva o uplatňování nařízení o statutu a financování politických stran na evropské úrovni vědohodnocuje zkušenosti s uplatňování této právní normy při zpravování politických subjektů, se širokou evropskou působností. Když se podíváme na hodnotění současných stavu, tak paní Marieta Džanagu se rozhodla sformulovat více návrhů na stokolení současného právního prostředí. je nejvýznamnější změna by měl být přechod formy statusu od současného ekvivalentu belgické nevládní organizace k společnému jednotnému politickému a právnímu statutu ale je důležitá úprava procentního podílu nezávislých zdrojů financování na 10 rozpočtu. Vzhledem k tomu, že v roce 2012 by evropské politické strany a nadace měly dostat od Evropského parlamentu více než 30 milionů eur, bude potřeba zabezpečit maximální transparentnost při nakládání s těmito finančními prostředkami. V zájmu politického práce v Evropské unii je možné takovéto změny podpořit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji kolegovi Paškovi a nyní na jednu minutu pan kolega Van der Stop. Děkuji, pane předsedo. Strana pro svobodu zde sedí za nizozemské občany v Evropském parlamentu. My jsme to názoru, že Evropská unie neslouží zájmu evropských občanů. My nejsme proti Evropské unii, ale jsme proto, aby se Unie soustředila na ekonomickou spolupráci. Politická unie je pro nás nemyslitelná. Politická vůle a moc musí být v rukách členských států. Politické strany vůbec nevytváří přidavnou hodnotu pro blaho hodnotů v Evropské unii či v Nizozemsku. Pane předsedo, takováto říká se, že takovéto strany se postarají po vytváření evropského povědomí, že se občané budou moci vyjádřit, ale toto je, vše je směšné, občany to vůbec nezajímá. A když se podívám na období mezi lety 2004 a 2010, tak tyto strany dostaly podporu ve výši 67 milionů. Byly to velice nesmyslné subvence a rovněž to ukazuje, že ty strany bez finančních příspěvků vůbec nedokážou fungovat. Jsou to malé, klub, malé kluby, eh, od kterých nikdo nic neočekává, které nefungují. Děkuji kolegovi Van Ordenovi a nyní kolega Tousas na jednu minutu. Děkuji. Hlavní otázka Eh, která je v této zprávě, je otázka financování politických stran a nadací a statut jednotné evropské politické strany podle evropského práva. Jde o to definovat jednotný model pro evropské politické strany a současně vlastně také jde o zasahování do jejich stanov a jejich programů Financování. Tady by mohlo otevřít pandořinu skříňku. Rozhodování eh, bude ovlivněno větší kontrolou ze strany Evropské unie. Budou tady tlaky ze strany politických stran, aby byla přijata politika Evropské unie. Bude to proti všem těm, kdo spochybňují eh, evropskou politiku a nadvládu kapitálu. Nejde ani tak o harmonizování eh, situace mezi politickými stranami, ale jde o to zasahovat do hnutí evropských pracujících. Proto budeme hlasovat proti. Nyní děkuji kolego Tusasovi a dostáváme se eh, k proceduře přenezapřené řečníky eh, kolegyně Pasesku. Děkuji. Transparentní financování politických stran na evropské úrovni je zásadně důležité, abychom podpořili demokratické hodnoty. Potřebujeme evropský prostor, ve kterém politické strany budou aktivní a občané budou v centru zájmu EU. Schválení Evropského právního statutu, to je krok vpřed, abychom zlepšili regulaci evropských politických stran. U nás v Rumunsku máme zákon z roku 2006, eh, novelizovaném v roce 2010, který se týká politického prostoru. Probíhá diskuse o financování kandidátů eh, do voleb. A tady by také mohlo být eh, využito veřejných peněz ze státního rozpočtu. 11 600 eur pro jednoho kandidáta. Eh, takovýmto principem by se zabránilo korupci ve volbách. Bylo by dobré, eh, aby pak eh, politické strany měly kompetentní kandidáty. Děkuji. Děkuji a na závěr Catch the Eye má slovo kolegyně Doc. Thank you, uh, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Rozprava dnešní nám ukazuje eh, všechno, co je špatné se širší evropskou agendou. Pro mě je udivující, když to ty poslouchám a vidím, jak vzdálená je tato eh, debata od eh, starostí každodenních lidí. Pan Dav správně poukazuje na to, že je třeba zaplnit mezeru mezi evropskými mocnostmi a občany. Ovšem tu nezaplníme evropskými eh, politickými stranami. A když dáme eh, na, na to, abychom dávali těm stranám eh, peníze na to, aby naplnili své ambice. Pane Dafe, jděte mezi své voliče a Řekněte eh, jim, co tady navrhujete eh, těm voličům, eh, kteří trpí škrty koaliční vlády v Británii. Tu mezeru byste zaplnil, kdybyste dal s lidem slovo k Lisabonu, k byrokracii, kterou vytvářejí evropské instituce. Děkuji kolegyně Doc a na závěr rozpravy bych dal ještě prostor slovo komisaři Ševčovičovi. Děkuji, pane eh, předsedo. Já eh, bych eh, ještě jednou rád poděkoval paní Janaku za její zprávu, protože myslím si, že tato debata jasně ukázala, že eh, otázka, eh, na kterou poukazuje ve své, zprávě, je eh, legitimní, leží v jádru evropské integrace a její demokratické povahy. A myslím si také, že výměna názoru jasně ukázala, jak citlivé to otázky jsou. A proto bych rád eh, řekl, eh, že pokud zítra tato sněmovna schválí navrhovanou, eh, navrhované legislativní usnesení, tak komise dodrží svoji povinnost podle rámcové dohody a zareaguje do tří měsíců na toto usnesení. Je ovšem zřejmé, že se jedná o velice senzitivní a podrobnou politickou práci, právní práci. Jsou to věci, které jsou právně eh, i politicky velmi citlivé. Naše prvotní eh, předběžná analýza, pokud je o status evropských politických stran, ukazuje, že bychom samozřejmě eh, se museli pečlivě zamyslet nad právním základem, možnou právní formou a také tak jak to vnímáme teď, eh, asi bychom potřebovali zvláštní právní akt k této otázce, protože revize nařízení 2003 lomeno 2004 by prostě nestačila, protože to, eh, ta, <clears throat> to bylo zaměřeno na financování, nikoli na statut politických stran. Takže tohle eh, je jeden úhel pohledu, kterým se musíme dívat. Potom několik řečníků eh, poukázalo na eh, novelizaci finančního nařízení. Opět tady bychom se museli pečlivě eh, zabývat potřebami, rozsahem a mm, harmonogramem. Víme, že zpráva volá po větší flexibilitě a jak asi víte, tak my už jsme podnikli několik kruhů v roce 2007 a Samozřejmě se budeme eh, zabývat eh, příslušnými návrhy velice pečlivě. Nicméně myslím si, že je třeba dát jasně najevo, i když by to mohlo být velice obtížné, že bychom eh, se mohli Eh, dohodnout na změnách, ale asi se to nestihne ve stávající revizi finančního nařízení. Samozřejmě parlament je zákonodárce a může toto otázku zvednout ve stávajícím interinstitucionálním procesu, bude-li, eh, bude-li chtít. Eh, takže vám děkuji ještě jednou, pane předsedo, a těšíme se na debatu o této otázce, jakmile bude schváleno usnesení a bude zpracována odpověď komise. Děkuji vám, pane komisaři Ževčoviči. A a závěrem v rozpravě dávám slovo paní zpravodajce Janaku. Pane předsedo, chci poděkovat komisaři za všechno, co tady řekl a za to, k čemu se zavázal. Chci poděkovat také kolegům, kteří se eh, vyjádřili v diskusi a ocenili mou zprávu. Pokud jde o postup financování, Eh, strany nepožadují více finančních prostředků. Eh, novela nařízení z roku 2006 umožňuje jen větší transparentnost. Je legitimní, aby politické strany požadovaly evropský status a aby ten status byl ve shodě s evropským právním řádem to by mělo vyhovovat i evropským občanům. Pane předsedo, vytvoření jasného, transparentního rámce pro financování evropských politických stran je hluboce demokratickým počinem. Chceme vytvářet aktivní politické strany, pro které jsou občané v centru zájmu EU. To jim umožní lépe se podílet na demokratickém životě našich zemí a umožní nám to vytvořit lepší Evropu. Děkuji. Děkuji kolegyně eh, Žanachu a eh, tímto uzavírám eh, vyloženě bohatou debatu a zítra se bude hlasovat v 11.